takže nyní tedy eh, formálně zahájíme naše dnešní setkání. Všechny vás velice vřele vítám. Bod číslo jedna, přijetí pořadu jednání. Jsou vůči němu nějaké námitky? Nejsou. Tímto tedy můžeme pořad jednání považovat za schválený. Bod číslo 2. Schválení zápisu ze schůzí minulých. Použijeme náš běžný postup. Pokud nejsou žádné připomínky do konce dnešního jednání, tak můžeme i zápis považovat za schválený. Dále. Sdělení předsedy. Bod 3. Víceméně jako vždy musím vás informovat o tom, že toto setkání je webstreamované, takže dbejte na své chování. A také chci pozdravit všechny od Lisabonu až pod Lineberg a Tallinn, kteří nás sledují na internetu. Doufám, že se někdo dívá. A poté bych ještě rád všechny informoval, že po dlouhém období vyjednávání jsme dosáhli dohody o přístupu k dokumentům pro členy Evropského parlamentu eh, u TTIPu. Jsme tedy velice rádi, že nyní všichni členové Evropského parlamentu mají přístup ke všem důvěrným dokumentům, které se TTIPu týkají. Byť je to samozřejmě omezeno, máme nyní webový eh, systém, kde se tedy můžete připojit eh, na svém počítači A dohodli jsme se také na proceduře přístupu a ten přístup mají i ostatní frakce a sekretariát. Myslím si, že to je další velice důležitý krok na cestě k transparentnosti. A jsem opravdu rád, že spolu s komisí jsme tedy dosáhli té dohody. To si myslím, že asi z mé strany vše také proto, že zde dnes máme zvláštního hosta, se kterým budeme diskutovat o důležitých věcech pod bodem číslo 4. Příprava na desátou ministerskou konferenci Světové obchodní organizace. Konference se bude konat v Nairobi. A velice rád zde vítám paní komisařku Cecílii Malström. Prodiskutujeme s ní přípravu a témata té konference, která se bude konat v příštím týdnu. Jsem velice rád, že je paní komisařka zde mezi námi, protože si dovedu představit, že v těchto týdnech, v těchto dnech eh, má jistě plno práce s tou přípravou konference. Na minulém plenárním zasedání ve Štrasburku, jak se asi pamatujete, jsme také přijali usnesení a stručně jsme na plenárce o tom debatovali. A skutečně bylo to v takovém optimistickém pohledu na WTO. Nyní jsem ale obdržel také celou řadu pesimistických pohledů. Z toho všeho vyplývá, že musíme být především realističtí. Pokud jde o tuto konferenci generální ředitel pan Acevedo bude tedy přítomen. Na druhé straně někteří další členové WTO nejsou připraveni pokusit se dosáhnout společných cílů. Také se budeme muset podívat na situaci s tím evropským návrhem, který byl předložen spolu s dal- několika dalšími členy. Týkalo se to omezení vývozů. Pak je zde otázka a různé návrhy týkající se transparentnosti, problematika toho, jak pomoci nejméně rozvinutým zemím. A pro mne ta nejzávažnější otázka. To je program po konferenci v Nairobi. A různé prvky diskusního kola Doha. I tam posíláme delegaci a možná bychom zde nyní mohli od paní komisařky získat nějaké další informace o tom, jak co nejlépe jednat v zájmu Evropské unie. Takže Cecílie, máte slovo. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Přeji krásný den. Vážené dámy, vážení pánové, jsem ráda, že jsem opět zde. Na plenárním zasedání jsme měli tu krátkou debatu, pozice Evropského parlamentu je zde zcela jasná a myslím si, že žádný člen není tak oddaný multilateralismu a dobrému fungování WTO jako Evropský parlament a Evropská unie jako celek, to znamená všechny instituce a členské státy. Máme dlouhodobý jasný závazek a to je velice dobře známo. A i v těch bilaterálních jednáních Evropská unie se vždy e, snažila být e, vůdčím členem, který se snažil o posílení systému. Na začátku tohoto roku, když jsme se domnívali, že je zde prostor pro skutečně obsáhlou dohodu, jsme zatlačili a předložili jsme celou řadu různých návrhů, jak postupovat kupředu. tak abychom skutečně e, tu agendu rozvojovou agendu z Doha mohli dokončit. Samozřejmě to by byla naše preference, nicméně se brzy ukázalo, že jiné státy WTO nejsou připraveny učinit příslušné kompromisy, aby té dohody bylo dosaženo. Tak jsme přišli na jakýsi plán B a tam jsme se zaměřili na omezenější sadu výsledků DDA, to znamená eh, otázky konkurence v, v, v problematice omezení exportu a také pomoc nejméně rozvinutým zemím. Nyní ale i pravděpodobnost dosažení těchto výsledků není příliš dobrá. Jednání eh, v Ženevě v uplynulých týdnech eh, nenaznačuje dobré výsledky a eh, až tedy pojedeme do Nairobi, tak uvidíme, jak to bude vypadat. Především je zde e, problém těch nejméně rozvinutých zemí, které mají určité představy o dosažení těch cílů, ale je to také otázka celého e, systému a jeho důvěryhodnosti, protože pokud nedosáhneme odpovídajících výsledků, tak diskuse mezi ministry o té cestě kupředu se velice e, stíží. Co tady máme nyní na stole? Od eh, setkání ministrů G20 v Istanbulu v říjnu Evropská unie spolu s dalšími členy WTO ukázali, že je zcela proveditelné a dosažitelné mít eh, dohodu o, té, o těch eh, zemědělských vývozech a také pokud jde o pomoc LCD pokud jde například e, o bavlnu, kvóty a další služby a další. Potom ale zde jsou někteří velcí členové WTO, kteří toto vše opět spochybňují a i nyní v Ženevě a na jiných místech lidé provádějí konzultace a snaží se udělat e, vše pro to, abychom se posunuli ku předu, nicméně v současnosti nemáme na stole ještě žádný text, který bychom mohli konsultovat a rozhodovat potom o něm. A to samozřejmě není nějak přijatelné. My jsme pana, se obrátili na pana Azeveda a představitele jednotlivých eh, negociačních skupin, aby splnili své povinnosti a předložili kompromisní texty. Nemůžeme prostě přijmout to, že několik eh, členů eh, jak si odmítá ty texty mít. My prostě potřebujeme něco mít. Potřebujeme nějaké dokumenty, kde sice bude spousta závorek, eh, které ještě bude třeba upřesnit, ale prostě něco potřebujeme, aby i zde ministři a komise mohli začít diskutovat a rozhodovat. My si myslíme, že prostor pro kompromis zde je a podporuje ho velká většina členů WTO. Jak ale víte, WTO potřebuje jednomyslnost. Nyní několik podrobností k celé věci. A pak můžeme vést diskusi. Evropská unie s některými zeměmi, jako je Brazílie, Argentina, Nový Zéland, Peru, Paraguay a Uruguay, předložili návrh o exportu, snaží se nalézt kompromis, čerpají se starých textů z roku 2008, ale zabývají se také některými problémy. Tyto texty se e, týkají všech opatření na podporu exportu globálně. Jsou tam úvěry narušující konkurenceschopnost e, a zneužívání monopolů na vývoz od různých e, státních společností. Cokoliv méně by vlastně bylo zklamáním toho cíle, který jsme my stanovili a pro ty nejchudší země světa by to opravdu bylo negativní. Dalším bodem, o kterém se bude v Nairobi diskutovat, jsou ty následující kroky, tedy co bude po konferenci. Zhoršující se e, situace v oblasti exportů v zemědělství a dalších cílů bude mít samozřejmě dopady i na e, ta jednání po konferenci. Vidíme zde hluboké rozpory mezi členy WTO. Na jedné straně jsou zde někteří členové, kteří chtějí, aby Doha pokračovalo v nezměněné podobě, ať se stane cokoliv. A pak jsou zde státy, mezi nimi je Evropská unie, které se domnívají, že po 14 letech eh, diskusí se musíme na to podívat eh, jaksi nově. Já si myslím, že tyto diskuse budou pokračovat i v Nairobi, bude tam panovat velká nejistota, pokud eh, jde o to, zda těch cílů můžeme dosáhnout či nikoli. A Evropská unie zde má velice jasnou vizi. I pokud se neschodneme v Nairobi na celé řadě věcí, je důležité nalézt v Nairobi cestu kupředu pro WTO a pro celý multilaterální obchodní systém. A to samozřejmě bude znamenat eh, stále pracovat na těch věcech, které ještě v rámci Doha nebyly vyřešeny, na těch, které se ještě nepodařilo multilaterálně vyřešit. Tam půjde asi o domácí podporu zemědělství. Ti, kteří jste, tam, jste zde byli v roce 2008, si to budete pamatovat, je to stále stejné. Ta jednání se ale musí, musí se k ním přistoupit nově. My musíme zajistit, aby velké rozvíjející se ekonomiky také přispěly. Nemůžeme prostě pokračovat jako dosud ty nové ekonomiky mají velký přínos multilaterálního systému, staly se velkými hráči v tom systému a musí také přijmout více zodpovědnosti, tak abychom ten systém mohli posílit. Dále se můžeme dohodnout na tom, že budeme řešit určitá témata z Doha, pokud se zároveň dohodneme, že budeme řešit i další věci celý ten eh, systém je již poměrně dlouho paralizován eh, tou rozvojovou agendou z Doha. My se ale musíme zabývat i dalšími oblastmi, pokud chceme, aby WTO byl brán seriózně. Nechceme, aby členové organizace eh, jak si se vzdali svých požadavků, ale chceme, abychom, chceme si tady dohodnout, jak diskutovat v budoucnosti. Také eh, chceme, aby ty diskuse byly skutečně plurilaterální. Členské státy by samozřejmě neměly jednat na úkor jiných zemí, které se nechtějí připojit k nějakým zájmům. Vše musí být otevřené, tak aby se tedy kdo chce mohl připojit. Ta plurilaterální jednání již probíhají a WTO práce, aby, je, aby probíhala jaksi v rámci WTO, nikoli paralelně. Ta nadcházející konference je velice zásadní pro WTO jakožto systém a doufám, že si toto umožní, i, uvědomí i další členové WTO, až pojedou do Nairobi. Důležité také je, aby tam byla silná delegace Evropského parlamentu, budou tam také členové Evropské rady, budeme vás pravidelně informovat o vývoji situace a musíme se také na vše připravit. Ještě máme spoustu práce před sebou, ale čas běží, zbývá ještě několik dnů. My jsme předložili naše návrhy v dobré víře a chceme je prosazovat. Chceme mít eh, na stole dobré texty, o kterých budou ministři moci začít jednat a chceme, aby především velcí hráči se do jednání zapojili. Pokud tito někteří členové WTO nebudou chtít překročit k těm svým závazkům a je zřejmé, že ty cíle, které my jsme požadovali, jsou dosažitelné, tak pak ať to tito členové otevřeně řeknou. Neexistují žádné zásadní ekonomické problémy, které by nám bránily v dosažení těch cílů. Tam skutečně jde o politickou vůli, o vůli ke kompromisu. Buď tedy budeme pokračovat v té bitvě z roku 2008, budeme na sebe navzájem házet vinu, a nebo se nám daří dosáhnout úspěchu, buď úplného či částečného. Ale samozřejmě toho úspěchu nedosáhneme sami, pokud další velcí hráči do toho kompromisu také nepřispějí. My nemůžeme diskutovat pouze o exportních dotacích, musíme v rámci eh, volné soutěže u vývozu o tom diskutovat globálně. Doufám tedy, že i vy jste připraveni spolupracovat na tom, abychom WTO vrátili tam, kam patří, do centra toho multilaterálního obchodního systému. Já se na celou diskusi těším a doufám, že i během toho týdne v Nairobi se budeme často spolu kontaktovat. Děkuji. Thanks a lot, commissioner. Děkuji, paní komisařko. A vy jste skutečná diplomatka, protože vy jste nejmenovala žádné aktéry ve VTO, nicméně nejprve dám slovo politickým frakcím a pak všem ostatním. Za EPP pan Zenkle. Děkuji, pane předsedo, děkuji, eh, paní komisařko, za velice optimistický názor. Nevím, zda jste větší diplomatkou nebo optimistkou nebo obojí, ale my všichni tady doufáme, že alespoň části vaší vize se splní. Velice stručně, PP, k vývozním dotacím já nemusím příliš mnoho argumentovat eh, v tom, že v smyslu, že EU je největší ekonomik, nejotevřenější ekonomikou ve VTO. To není nic nového. Poté, co, mm, po tom vývoji, kterého jsme byli svědkem v posledních několika letech, tak je evidentní, že tato otevřenost by měla být opětována. Potřebujeme stejnou reakci nebo alespoň určité úroveň ambicí na straně partnerů. To je jasné. A je to samozřejmě jeden z prvků, které se kterým jde eh, k delegace Evropské unie do Nairobi. Co se týče transparentnosti, tak vy jste nás informovala o um, disciplíně vlastech eh, transparentnosti. Já chci ale um, říci, že během vašeho mandátu, možná za rok, možná dříve, ty diskuse souvisí uh, s s mm, novou situací, kdy transparentnost vůči občanům a demokratická legitimita je velice důležitá. To tež platí pro VTO, která potřebuje mít legitimní základ. V tomto smyslu se domnívám, že parlamentní eh, dimenze VTO a její eh, podpora mm, delegace komise v Nairobi by také měla být v tomto smyslu partnerem eh, posilování parlamentní dimenze VTO. Možná to nepomůže k rychlejším řešením, ale každopádně to pomůže vytvořit legitimnější, transparentnější základ pro celý multilaterální systém. A já si myslím, že to je potřeba, protože některé ty přístupy jdou přesně tímto směrem, směrem k multilaterálnímu systému. Další věc, po Nairobi, jakékoliv výsledky budou dosaženy, tak samozřejmě nebudou uh, uzav, uzavření mm, BDA. To nikdo neočekává. Pokud eh, se zamýšlíme na multilaterálním systémem po Nairobi, tak to je něco, co všichni chápete. Možná partneři by mm, toto mohli, měli zdůraznit. A pokračování eh, rozvojového kola, pokud není tedy žádoucí na straně partnerů, tak pak by se měli, eh, měla zkoušet nová, jiná řešení. Děkuji vám. Děkuji. Za SND Ima. Děkuji, pane předsedo. Já na začátku chci poděkovat předsedovi předsedovi komise a paní komisařce Mastremové, kteří se snaží zlepšit i za to, že e, se snaží o transparentnost dokumentace v souvislosti se TTIP. Děkuji a děkuji tako, že jste přišla, děkuji za neustálou spolupráci s naším výborem. Já bych jménem za naší frakci socialisty demokraty bych chtěla mm, vyjádřit, že my jsme hodně angažováni a přejeme si multilaterální e, systém, protože to je nejvíce demokraticky inkluzivní systém, který podporuje stabilitu v regulaci mezinárodního obchodu. A také chceme poděkovat za úsilí, které vyvíjíte právě, abyste se snažili o co možná nejlepší výsledky a doufejme, že budou pozitivní, alespoň částečný úspěch to bude. To je zásadní. Zásadní je konsenzus s našimi společníky a mm, zblížit se s těmi, kteří se zatím liší, jako Brazílie například a další členové ještě. V tomto smyslu si myslím, že tady máme čtyři zásadní věci Eh, které platí pro vyjednávací proces, proces. A já bych chtěla vědět, jak konkrétně budete pokračovat v tomto. Za prvé, možnost, abychom zblížili pozice, pokud jde o spravedlivější obchod s zemědělskými komoditami, aby tam nebyly takové distorze jako teď. Dále za druhé, to je také zásadní, je role, kterou bude hrát, eh, budou hrát ty nové, rychle se rozvějící se ekonomiky, aby také na sebe vzali větší odpovědnost, eh, která jim přísluší vzhledem k jejich váze v obchodě a v mezinárodním hospodářství. Také závazek eh, těch nejvíce eh, rozvinutých zemích proto, aby se zavedly lepší lépe flexibilní podmínky, lepší podmínky pro ty rozvojové země podle principu zvláštního diferencovaného zacházení s nimi. A závěrem čeho lze dosáhnout, eh, abychom i měli agendu post Nairobi, abychom nebyli na začátku pouze nějakého literaturálního, multilaterálního systému. Hm, zde je zásadní role, kterou hraje a hm, bude hrát ministerská, eh, ministerské konferenci, eh, budou hrát Spojené státy já se ptám, jaká myslíte si, že bude definitivní pozice Spojených státech vůči té agendě post Nairobi, po Nairobi? A také samozřejmě vám chci říci, že můžete počítat se spoluprací a s naší podporou při vyjednávání, které vede komise. Quanto la transparencia. Pokud je o transparentnost, myslím si, že je zásadní, aby existovala transparentnost ve dvou směrech. Za prvé, implementace smluv o přistoupení k VTO a o tom, že ty Členské státy, které jsou členy, musí předkládat informace o tom, jak implementují uzavřené dohody. A potom neméně důležitá věc, to je přístup k dokumentaci a k vyjednáváním, dokument, vyjednávání pro členy parlamentů je třeba posilit také i <clears throat> demokratickou legitimitu této mm, organizace a posílit roli zástupců lidu, volených zástupců lidu. Také bych ráda věděla, v případě, že eh, se nebudou vyvět ta eh, jednání ve smyslu, jak bychom si byli přáli, tak jaká bude strategie, obchodní strategie. A závěrem to není přímo spojeno s eh, VTO, ale také trochu <clears throat> budeme mít příležitost hovořit eh, zároveň s celou řadou členů a našich eh, přátel společníků VTO. A co nás, co nás zneklidňuje, je status čínské ekonomiky. My si myslíme, že to není tak automatické, je to velké politické téma. A já si myslím, zdali využijete, tedy komise, zdali využije ty kontakty a pokusí se eh, zajistit větší koordinaci eh, postojů eh, členských států po prosinci 2016, pokud je o článek 15. Gracias. now for the liberal... Děkuji a nyní za liberály paní Charancová. A pardon, omlouvám se. Emma McClarkin za EKR. Já jsem koordinátorka mm, za EKR, to je třetí největší frakce v Evropském parlamentu. Dobré ráno, paní komisařko. Vy jste byla velmi diplomatická, přesto ta zpráva je velmi depresivní. Ne, je to tedy přes vaše úsilí. Musím říct, že je smutné, že to velké setkání v Africe bylo velkou příležitostí a se zdálo tak ničemu nevedlo. Myslíte si, že by prostě měli uh, zmrazit dohu a říci, že je to mrtvé, že jaksi Vánoce je, jsou um, dobou z dobu zrození a nějaký Fénix by mohl povstat z popela doha. A mohla by to být Eh, nová příležitost pro nový růst. A nebo toto vidíte spíše jako snahu něco zachránit? My jsme měli diskusy o roli VTO, její legitimitě, jakou roli mají pro budoucnost, pokud se nám nepodaří mm, věci dosáhnout. Co mohou dělat a jak? Co může udělat EU? Eh, aby se hrály ještě větší roli při prosazování Um, um, mm, této věci. To, vy říkáte o politice, politické vůli. Eh, je to eh, prostě mat, a ne, patová situace, anebo prostě jde o moc, anebo prostě o nezájem. Jaká eh, je to tedy boj o moc, patová situace, anebo nezájem? Kdybychom to věděli, tak by nám to pomohlo abychom viděli, jak e, eh, narýsovat tu novou cestu, která doufejme, že e, začne v Africe. Takže bych ocenila váš komentář. Děkuji Emma, Emo za liberály. Tady mám tři přihlášky, pan Takula. Yeah, I use this heavenly language, so Finnish. Já budu používat tento božský jazyk finštinu. Finská finština není jaksi eh, k dispozici pro tlumočení tady. Okay, so then I try to say something in English, so... Takže radši budu mluvit anglicky, tak se omlouvám. Já Um, chci říci, že uh, eh, příští, eh, budeme v Nairobi. Um, já myslím, že bychom neměli sahat, jak se potom vys, vysok, ovoci, co je vysoko, ale spíše utrhnout to, co roste nízko. Um, pokud vím, tak by měl být nějaký dokument toho, co se udělalo ve VTO. Možná bychom to mohli vzít do Nairobi. Já, mě by zajímalo, jaké je minimum, jaký je minimální výsledek, se kterým se budeme spokojit. Mm, protože mě nepokojí ta situace celého procesu ve VTO, protože pokud nenajdeme kompromis nebo dohodu, tak nevím. Děkuji. Helmut Schulz za GOE. Pane předsedo, já děkuji za eh, jasnou prezentaci eh, situace v Nairobi. Už chceme mluvit o, pokud chceme mluvit o agendě před a po Nairobi, tak to souvisí se stavem eh, světové ekonomiky a tím i světového obchodu. Mě by zajímalo, možná byste to mohla ještě k tomu něco eh, říci, jaké jsou reálné pozice těch velkých zemí. Můžete je jmenovat. Můžu je jmenovat já. USA, Čína, Indie, Brazílie, Evropská unie, ale také Kolumbie, Austrálie, Nový Zéland, Ruská federace je, jak se teda staví k VTO k dalšímu vývoji? VTO je multilaterální um, systém světového obchodu, jako je to organizační rámec a nad tím zatím se skrývají bývá velice různý ekonomický vývoj, který spolu nějak souvisí. A proto je i naší odpovědností jako EU v rámci VTO v Nairobi přispět k tomu, aby obchod Mm, mm, služby pro blaho ekonomiky občanů a spotřebitelů eh, k tomu tedy přispěla. To by mě zajímalo, jak, jaké je vnímání těchto velkých rozhodujících mocností ve světovém chodním systému, které eh, všem ovlivňují zbytek zemí ve VTO, takže eh, mm, realita v Africe s tím souvisí, jak eh, tam budeme vystupovat. Jeden z eh, klíčových bodů, který musíme ještě promyslet, když jde o, mm, se týká po Nairobi, není možné, je možné říct, že musíme recipročně prosazovat liberalizaci, nebo jak to bude pokračovat, když občané a kolega Mikl k tomu e, přispěl, který řekl, že, že to musí občané přijmout, musí to pochopit. Pokud to demokraticky nebude zakotveno v e, vývojovém procesu demokracii, tak to selže. Bude nejenom ekonomická, ale i e, skutečná válka, která zase ohroží zí naši soudržnost to už zažíváme v Evropské unii. Jak to tedy bude dál? Máme tady rostoucí nacionalistické tendence. EU jako struktura na pozadí komplexních politických sociálních problémů by, začíná vypadat jako Belzebub a my musíme jednat. A musíme se zhostit vlastní odpovědnosti. To je trošku filozofické, ale to je skutečná otázka pro Nairobi. Co se týče zemědělského exportu, přístupu na trhy, eh, Trade Facilitation Agreement a její konkrétní realizace, tak musíme se umět postavit k těmto rozporům na národní eh, úrovni eh, jednotlivých účastníků ve VTO. Se podíváme na poslední rozhodnutí VTO k agrárním subvencím, provedla původu v USA, okamžitě v USA vyvolalo značnou diskusi, eh, zda mm, vůbec platí ta, ta, ta rozhodnutí VTO z arbitrážen v USA. Tedy mm, rozhodnutí VTO vlastně spochybňuje standardy eh, přijaté na národní úrovni a eh, jak to tedy ovlivňuje další rozvoj společných standardů. V Nairobi je tedy na pořadu jednání za eh, v kuloárech možná víc, než toho víc, než co je veřejně vidět, nebo co se veřejně komunikuje. Abych nemluvil příliš dlouho, budeme mít nového člena Kazachstán, Takže to je vlastně v principu Euroazijská ekonomická unie. Další regionální eh, rozvojové procesy. Jak se to projeví na produktivní začlenění nových států do multilaterálního vzájemného eh, pochopení dalšího rozvoje pravidel. Kazachstán by neměl být jenom dodavatelem surovin pro zbytek světa, ale budou mít rostoucí nárok na vlastní mm, vlastně ekonomickou váhu, která bude odpovídat jejich síle. Jak tedy vypadá e, příprava ze strany Evropské unie na toto? Děkuji, pan Buchner. Děkuji, pane předsedo. Děkuji vám, paní komisařko, za tento úvod. EU je e, se e, rádo staví jako e, někdo jedinečný ve VTO, nicméně v souvislosti s nejcitlivějším tématem, totiž pokračování Doha, tak má podobnou pozici jako, zaujal podobnou pozici jako USA. Ukázalo, že EU pokračování Doha po Nairobi bude podporovat pouze, pokud budou splněny určité podmínky. A právě tyto podmínky jsou většina, pro většinu rozvojových zemí neakceptovatelné. Moje otázka na vás. Může EU s takovouto pozicí dále být jakýmsi prostředníkem v Nairobi mezi různými zájmy? Druhá otázka. Vaše nová obchodní situace, eh, strategie má novou prioritu multilateralismu mm, s VTO a hospodářská, podmínky hospodářské soutěže pro e, celkové e, dodatelské řetězce e, globální, které nemohou být regulovány pouze bilaterálními dohodami. EU musí mít zájem, aby doha pokračovalo tak, aby vlastně nebyly ohroženy eh, rozvojové země. Souhlasíte s tím, že pro EU jde v Nairobi o více než pro USA a že proto tady nesmíme stát na straně USA. Děkuji. A děkuji, a teď má slovo paní Charancová. Thank you, chair, and thank you. Děkuji, pane předsedo, děkuji, paní komisařko že jste si našla čas ve vašem nabitém programu, abyste nám mohla eh, říct informace o nadcházející konference. Já jsem byla v Ženevě v roce 2008, kdy téměř jsme uzavřeli DDA. Kdybychom byli uzavřeli, tak možná by se dnes, tedy příští týden, nemusela jít do Nairobi. Ale tady, já myslím, z Ženevy z roku 2008 je třeba si vyvodit takové ponaučení. Takže nejprve se vyjádřím k taktice. Za prvé, Musíme být realisté, pokud jde o naše očekávání z Nairobi. Klíčové pro mě je, aby evropská role hrála klíčovou roli v tomto vyjednávání a abychom i byli nahlíženi nadále jako hlavní vedoucí partner. Ono to nebude pro vás vůbec snadné, protože tady vás čekají dvě bitvy, jedna s členskými státy a potom ta druhá s dalšími členy VTO je třeba asi připomenout členským státům, že v roce 2008 jsme se již dohodli na velice ambiciozním zemědělském balíčku v Ženevě a členské státy by měly být schopny se chovat alespoň stejně ambiciozně, jako se chovaly v roce 2008. Asi by bylo od vás zajímavé eh, si vyslechnout, jak probíhají eh, diskuze v radě a jaká je atmosféra tam. Zároveň asi samozřejmě závazky nemůže plnit pouze Evropská unie sama, i ostatní musí být schopni plnit své závazky, aby to, ale musíme plnit závazky e, vyplývající z celého balíčku, nejenom DDA. Dále, pokud to selže, tak, člensk, tak Evropská unie nemůže být na první stránce jako ten, koho je třeba vinit je třeba se ponaučit z roku 2008 v tomto. Takže eh, přejeme vám hodně štěstí, budete cestovat s dobrým týmem z DG Trade a eh, máme od vás velká očekávání. Doufám, že přijedete z Nairobi s hezkým vánočním dárkem. Děkuji. Marike? Ne. A možná já bych doplnil tři otázky, dodal. Za prvé, Celý rok jsme diskutovali o tom, zdali by vůbec to mělo proběhnout v Nairobi kvůli bezpečnosti a argument byl v Africe. Mělo by to být v Africe, je to symbolické, je to důležité pro africké země. Moje otázka, jaký tam bude vliv afrických států, Jižní Afriky, Africké unie? Je to pozitivnější, že se to bude konat v Nairobi, protože tam ty státy budou možná aktivnější a budou se snažit o výsledek. A za druhé, velký hráč, Spojené státy, potom Indie, Čína. Já myslím, že nyní Čína spíše je takovým pozorovatelem a nehraje aktivní roli. Indie se snaží zablokovat z ekonomických důvodů a Spojené státy to blokují z důvodu politických. Souhlasíte s tímto mým obrázkem? Je to správný obrázek? A jaké jsou možnosti změnit tento obrázek? A za třetí, Thanks. Thanks. Ano, já se omlouvám. Mm, ještě další otázka, která mě inspirovala. Já si kladu otázku, jaký eh, mm, byl efekt eh, eh, summitu z Lavalety, protože tam se změnil trochu vztah s rozvojovými státy Afriky především a bude to mít nějaký dopad na vyjednávání EU v kontextu VTO také? Děkuji. Ano, pokusím se odpovědět tak, jak nejlépe budu schopná, ale musíte mě omluvit, protože věci se mění každou minutu. Já nevím. Jedna věc je, co se děje v Ženevě, samozřejmě velvyslanci tam vyjadřují své postoje, ale poté se e, e, sejdou reálně fyzicky ministři, takže se to možná, doufujeme ještě změní. Takže vaše otázka k Africe, pane předsedo. Ano, Tady panuje takový obecný pocit, že vlastně poprvé vůbec budeme schopni uzavřít kolo z Dauha v Africe, což by bylo symbolicky krásné a hodně bychom si to přáli. Samozřejmě Kenia, ta je hostitelský stát, tak ta se hodně angažuje a a e, ministr jejich spolu s Kanadou, paní ministrině, tedy spolu s, kanadskou, s kanadským ministrem, tak budou spolu předsedat a tam kanická, e, premi, e, kanická ministrině se hodně snaží a přesvědčuje i ostatní africké státy, aby vystupovali stejně angažovaně, jednotně. Také jsme ano, úzce s Afrikou spolupracujeme i se zeměmi AKT, se, s jejichž ministry jsem se sešla a snažíme se jít stejným směrem. Samozřejmě, v Africe jsou další jednotlivé země, jak asi víte, které mají své zvláštní zájmy, ale všechno funguje dobře. Vaše analýza Spojených států, Indie a Číny je docela přesná, aspoň tak prozatím. Indie má ta stará témata, se kterými pořád se vrací, především ty zvláštní mechanismy bezpečnosti potom a e, public stockholding hodně na tom trvají. Čína, doufáme, že se snad více zapojí Čína a Indie samozřejmě jsou země, které od té doby, kdy všechno začalo, tak se hodně rozvinuly. Prostě byly to dřív chudé země a teď jsou to ekonomické velmoci. Nikdo nepopírá, že tam chudoba je, ale nejsou ty nejchudší na světě, již nepatří mezi nejchudší. Takže by také měli na sebe vzít odpovědnost kvůli tomu, že roste jejich síla a moc ve světě. A Spojené státy důležitý partner, se kterým se spojujeme, kde to jde. Samozřejmě ne vždycky se shodneme na multilaterálních tématech. A doufám, že i Spojené státy, samozřejmě tam mají své limitace kvůli vnitřní politice a tak dále, ale doufejme, že také tady jejich pozice bude silnější. Doufáme, doufáme, že i pochopí eh, to, že je to symbolicky důležité, aby Obama uzavřel smlouvu v Keni. Ale tady nejde jenom o jednání o TTIP s nimi, ale o VTO. Summit z Valety. Já si nemyslím, že by to mělo nějaký vliv. Ono to ovlivňuje naše bilaterální kontakty s jednotlivými zeměmi, když třeba s Tuniskem a tak dále, ano. Takže oni pochopili, že nám jde o to posilovat, eh, posilovat eh, ekonomiku těch zemí původu, migrace i zemí transitních, ale asi to nebude vstupovat do jednání VTO. Aspoň zatím to tak nebylo. Na pana Pinklera. Vývozní dotace. To máte zcela pravdu. Fakt, že Evropská unie připravuje návrh spolu s Brazílií, Argentínou a dalšími latinoamerickými zeměmi, to nám ukazuje, že tady došlo k velkému vývoji. My jsme zreformovali naši společnou zemědělskou politiku velice dramatickým způsobem a tedy tlačíme na reformy, protože víme, že eh, eh, eh, vývoz že vývoz eh, těch eh, zemědělských komodit může hodně poškozovat rozvojové země. Tady nejde pouze o dotace. Ale tady jde o to, aby k tomuto obchodu nepřispívala pouze Evropská unie, ale i ostatní, jako třeba Brazílie. My si vyslechneme jejich obavy, ehm, ale tady není problém právní, ale politická vůle. Transparentnost, máte zcela pravdu, transparentnost na dvou úrovních, transparentnost pokud jde o to, transparentnost pravidel, předvídatelnost pravidel, ale i informací a potom i transparence, transparentnost vůči ostatnímu světu. Média hodně sledují, co se děje v Paříži, což je dobré, normální. A konference v Nairobi tedy bude asi ve stínu Paříže, ale určitě tam bude hodně zástupců občanské společnosti. Je dobré, že i parlament tam vysílá silnou delegaci. My mm, vás budeme pravidelně briefovat, informovat průběžně. A my jako Evropská unie, my tlačíme na silnější zapojení parlamentu ve VTO. V některých státech takovou tradici nemají. Tady jde o to, jak to posílit, protože to je velké téma. A post Nairobi, co bude po Nairobi, se ptáte. Ideálně. To bude jeden výsledek. To znamená nějaká deklarace, závěry, ministr, uvidíme v jaké formě. A také, kde se i nastíní cesta vpřed. Samozřejmě asi tam bude hodně těch reziduí z Doha, z DDA, ale musíme nalézt rovnováhu, podle které řekneme ano, můžeme hodně udělat, pokud jde o podporu, ale nelze pod, pokračovat, jak to bylo předtím. Mm, řada zemí bude laxní k, k tomu, že uznat, že eh, Douha eh, je mrtvé kolo, a, hm, takže asi tam budeme muset něco převzít z kola z Douha, ale musíme si ujasnit, jak budeme do budoucna rozhodovat, jak, mm, jaká cesta, jakou cestou sem chceme ubírat. E, protože mm, tady jsou určité mm, jaksi aktuální záležitosti, mhm. které třeba řešit globálně. Ano, můžeme říct, zavazujeme se, že budeme řešit některé ty problémy vyplývající z DDA, ale musíme nalézt nový způsob spolupráce a prostor, abychom řešili nové problémy. A nalézt rovnováhu v tomto prohlášení, jak to má bude, bude vypadat do budoucna, to bude citlivá věc. Chápu, já jsem zcela pochopila, o co vám jde. A také Zemědělství. Ano, to je to nejdůležitější téma. Skutečně, když se podíváme na ta jednání, která jsme vedli s řadou zemí Jižní Ameriky, eh, s Novým Zelandem také a s těmi, dejme tomu, pasivnějšími, ale eh, ze státy, ale které nás podporují, tak to bude základem kompromisu. A eh, kolem toho působí náš vyjednávací tým v Ženevě, ale zatím žádný textový návrh není. A co když to všechno selže? No, ano, je to ve vzduchu. Já se omluvám, já jsem normálně optimistkou, ale tady musím říci, že zcela pesimisticky, že to je ve vzduchu, že, žád, že k žádné dohodě nedojde. A, a e, samozřejmě ale i přes ten smutek, který nás pak postihne, tak tam musí být nějaká klauzule, jak s tím naložíme. To nemůže takhle pokračovat furt eh, dokola stejně, se stejnou agendou a s tím, že některé velké státy to pořád dokola budou blokovat a nebudou ochotny se angažovat, jak by měly. Evropská unie se hodně angažuje, eh, v radě se o tom hodně jedná s ministry, aspoň třikrát, čtyřikrát a i se jejich zástupci jak v Ženevě, tak v Bruselu samozřejmě. A Evropská unie je úplně jednotná. My navrhujeme tedy, aby zde byla podpora 28 států i ze strany parlamentu, Evropského parlamentu. Samozřejmě to eh, je velice pohodlná pozice, ale to je pořád 28 ze 161, to nestačí. I když se budeme snažit hmm, intenzivně jednat s našimi přáteli, Budeme mít spoustu času sejít se s dalšími členy VTO, hodně bilaterálek bude probíhat. A tržní, eh, tedy statut tržní ekonomiky, pokud je o Čínu, to asi není na pořadu dne, eh, protože eh, v podstatě my jsme jediným subjektem, který říká, že čínská ekonomika nemá status tržní ekonomiky, takže to je Mm, o tom ještě budeme muset jednat s parlamentem. Ale já myslím, že jsem se pokusila odpovědět na všechny otázky. Chceme se vyhnout katastrofě, ale prostě eh, eh, musíme mm, tam nalézt tu rovnováhu, protože řada zemí odmítá říci, že Doha-Orant skončilo. A některé země se dostatečně neangažují, abychom očekávali, a pozitivně je, že řada jihoamerických států, latinskoamerických zemí se angažuje, což je dobrá zpráva. A řada dalších také se snaží zahrávat důležitou roli jako Nový Zéland například. Uvidíme, jakmile tam dorazíme, tak uvidíme, se kterými lze počítat pro naše řešení. A potom tam jsou ty konstelace G33, africké státy, Eh, země, které pořád mají velké zemědělské dotace a tak dále. Kazachstán se stal členem již na podzim teď a myslím, že to je dobré pro ně i pro nás. Čím více zemí, tím lépe, ale je předčasné říci, co to bude znamenat pro Kazachstán a jakou roli budou hrát. Já si nemyslím, že to bude nějaká důležitá role, asi se budou snažit se připojit k tomu hlavnímu proudu a i e, e, Libery Afganistán také e, se stanou členskými státy, tam oficiálně přivítáme a potom čím více zemí se zapojí do multilaterálních jednání, tím lépe. A my jsme, jako Evropská unie, my jsme velice jednotní, žádné interní spory tady mezi námi nejsou, s čím problém není. My víme, co chceme. Eh, víme, že můžeme hodně dokázat, ale ne sami. Třeba pokud je o ty vývozní dotace. Tam eh, přispívá k tomu pouze Evropská unie, nikdo jiný. A nám samotným se, o refo- se reforma nepodaří. Budeme muset komunikovat a to budeme dělat a já počítám s Evropským parlamentem, že nás také podpoří a že využije veškeré kontakty, které má a bude se také snažit přesvědčovat. A by. My jsme opustili myšlenku nějakého ideálního výsledku, to znamená plné vyřešení těch eh, plné vyřešení problému s dauhá, to ne. Před pár měsíci jsem doufala, že aspoň to bude takový komplexní minibalíček dauhá, ale teď ne, už možná něco o transparentnosti LDC, jak jsem zmínila. A vývozní eh, hospodářská soutěž, exportní konkurence. Ano, kdybychom aspoň toto tam prosadili, tak to bude důležité. Eh, o, hm, takže eh, za to budeme bojovat a doufejme, že se dohodneme i s velkými dalšími hráči a potom ještě, jak my na to budeme mít, tak Eh, se budeme muset zamyslet eh, potom, jak využít eh, jak si tento stimul a co dát na program, na, na agendu dalších jednání. Takže tady nás budou zajímat i vaše vstupy. Doufám, že jsem odpověděla na většinu otázek a jak jsem řekla, všech se mění každou hodinou v Ženevě a já vás tam také ráda uvidím a potom povedeme debrief, já to nechci nazvat debata postmortem, ale uvidíme. Yes, uh, thanks a lot. Ano, děkuji, paní komisařko. Já bych... <laughs> Já doufám, že příští rok budeme moci být optimističtější, v optimističtější náladě, takže Eh, spolu, tedy společně delegace parlamentu a komise, my se pokusíme o maximum. Děkuji.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 Gut, liebe Kolleginnen und Kollegen. Vážení kolegové, možná se, mm, eh, možná zaujmete místa, prosím. A přejdeme k dalšímu bodu. Pět a 6, to je společná diskuse o dvou zprávách hm, se stanoviskem ke dvou podobným legislativním návrhům, které jsou potřeba hm, pro tu obchodní část asociační dohody s Moldavskem a Gruzií eh, eh, pro její implementaci. Jak se zdá, tak eh, tyto dohody nejsou kontroverzní. Máme tady tři pozměňovací návrhy. Já postupně dám slovo obou zpravodajům a pak stínovým zpravodajům. Pan Scholz jako první k Moldavsku. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. 19. Eh, listopadu jsem zprávu předložil poprvé a od té doby jsem v úzkém kontaktu eh, s, s různými aktéry, tak abychom to celé usnadnili. Dříve než přejdu k tomu konkrétnímu návrhu, který bych zde na Inta chtěl zmínit, tak bych ještě chtěl říct, že jsem se včera večer vrátil z Moldavska, byl jsem tam den a půl. Musím říci, že to, co jsem říkal toho 19. listopadu, je ještě eh, horší. Politická, hospodářská a sociální situace v Moldavsku je skutečně charakterizována eh, ostrými rozpory mezi různými politickými silami, společenská situace občanů se den ode dne zhoršuje, korupce každodenně narůstá. A já jsem se tam také setkal s jedním z lídrů opozice, který hovořil o té sociální situaci občanů. A i u takovéhoto za takovéto běžné vyjadřování se byl uvězněn a já bych zde veřejně chtěl říci, že si myslím, že bychom měli e, zmínit e, to, zda určitá podmíněnost z TCFTA není v zájmu Moldavska. a že bychom možná měli zvažovat o pozastavení celého postupu. Chtěl bych to zde říci, protože si myslím, že musíme pochopit, jak se tu situaci v Moldavsku globálně. Pokud jde o ty dva pozměňovací návrhy. Jedna, jeden tedy eh, specifikuje povinnost eh, evropských eh, institucí, aby ještě vedly jednání s Moldavskou předtím, než bude uzavřena ta ochranná doložka. Tam tedy k tomu uzavření již došlo podle článku 116 asociační dohody a myslím si, že je skutečně odůvodněné, abychom odrazily eh, ty stávající podmínky v těch ustanoveních, eh, kterými se provádí ta ochranná doložka. Myslím si, že bychom se obecně vždy měli snažit o přátelská řešení. A potom ten druhý pozměňovací návrh, jeho cílem je harmonizace terminologie asociačních dohod. Protože někdy je ta terminologie velice složitá, a my bychom tedy také zde jasně měli eh, zmínit povinnosti komise a to, jak funguje celý ten mechanismus proti obcházení. Vážení kolegové, doufám, že byť jsou tyto mé návrhy trošičku eh, v rozporu s tím, o čem jsem hovořil minule, že je podpoříte. Předsednictví navrhlo tytéž návrhy v radě a včera je Koreper schválil. To znamená, že pokud i my se vydáme tímto směrem a přijmeme ty dva návrhy, které jsem předložil, že budeme schopni uzavřít celý legislativní postup již v prvním čtení. A poté by nemusela proběhnout další jednání v rámci trialogu. Doufám, protože budete moci mé pozměňovací návrhy oba podpořit. Děkuji. To je tedy k Moldavsku. A také děkujeme za informace o vaší nedávné cestě do Moldavska, byť to skutečně tady nebylo příliš optimistické. Nyní Gruzie Pan Landsbergis. Děkuji, pane předsedo. Ta situace v Gruzii je velice podobná tomu, co říkal pan Scholz. Rozdíl je v tom, že situace Gruzie není tak obtížná. Gruzie je jednou zemí, která úspěšně a rychle pokračuje s implementací DCFTA a je v tomto ohledu jednou z nejpokročilejších zemí. Já jsem se přesto rozhodl předložit jeden pozměňovací návrh, je to technický návrh, ve kterém se tedy hovoří o těch podrobných povinnostech komise a tam tedy specificky se to týká toho mechanismu proti obcházení. V radě opět došlo předložení identického návrhu, který byl včera koreperem schválen, plus tam ještě byl jeden návrh vycházející od výboru Agri. Je to návrh na změnu z eh, preambule, opět se týká toho mechanismu proti obcházení. Myslím si, že v tom návrhu komise to již ale v preambuli stojí poměrně jasně a nejsem přesvědčen o tom, že ten návrh od Agri je nezbytný a že by nějakým způsobem zkvalitňoval ten původní návrh komise. Já také výboru doporučuji, aby podpořil můj návrh a zamítl návrh výboru Agri. Děkuji. A nyní stínoví zpravodajové. Nejprve k Moldavsku pan Winkler. Chairman, thank you. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Děkuji také kolegovi Helmutovi za jeho práci, za jeho zprávu. Já mám dvě připomínky. Nejprve k těm technickým věcem, které se týkají obou pozměňovacích návrhů. Myslím si, že zpravodaj vše pečlivě vysvětlil, za což mu děkuji. Ta ustanovení však nejsou žádnou novinkou, protože podobná ustanovení máme i s FTA s Kolumbií, Peru a Koreou. Jsou to prostě technické návrhy, jsou nezbytné a EPP je podporuje. Doufám, že je podpoří celý výbor. Má druhá připomínka a děkuji za prezentaci těch zkušeností a zážitků z Moldavska. Skutečně země se nachází ve velice obtížné situaci a je uh, snadno pochopitelné, že to, co se děje na Ukrajině, má rovněž dopady v některých zemích východního partnerství. A především pak v Moldavsku. Tam je zamrzlý konflikt v Podněstří a i v minulém mandátu výbor pro mezinárodní obchod se snažil podpořit tyto země právě i prostřednictvím uzavření těch dohod. My můžeme se snažit Moldavsko podpořit na jeho cestě směrem do Evropské unie, protože ta cesta je nyní ohrožena. Víte, že Moskva okamžitě zareagovala na moldavské gesto, když chtělo uzavřít eh, dohodu o volném obchodu s Evropskou unii, uvalilo obchodní sankce a zákazy a i proto si myslím, že musíme velice pečlivě vyhodnocovat, jaký tlak eh, vyvineme, eh, jak, co tady nabízet a čím eh, zase pohrozit v kontaktu s Kišiněvem, protože v této zhoršující se situaci skutečně musíme být obezřetní. Já si myslím, že i v polit mezi moldavskými politiky, byť je tam problém korupce, tak přesto si myslím, že tam je jasná skupina lidí, kteří jsou proevropští, pro Evropskou unii a rovněž ve společnosti jsou lidé, kteří se pozitivně dívají na Evropskou unii. A tato část společnosti a politické třídy Moldavska by měla být eh, jasně podporována návrhy podpoříme. Děkuji, pan Dante, za SND. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat zpravodaji za aktuální informace o tom, jak to v Moldavsku vypadá, i pokud jde o politickou situaci. Po diskusích v minulých týdnech bych chtěl za naši skupinu vyjádřit podporu předloženým pozměňovacím návrhům a jsme rádi, že to umožní okamžitý vstup dohody v platnost. Je to velice pozitivní návrhy, tady podpoříme. Ta debata je eh, společná a kolega Mojze mě poprosil, abych vyjádřil eh, podobný postoj i k návrhům pana Landsbergise ke Gruzii a kolega tedy také podporuje ty návrhy, které se týkají té ochranné doložky pro Gruzii. Děkuji. Děkuji. Nyní, nyní nevidím nikoho dalšího. Emma? Já chci ano. Jenom... Já podpořím zpravodaje. A to je vše. Děkuji. Ještě někdo se hlásí o slovo? Ano, ano, vy ho určitě dostanete, nebojte se. Nikdo další se již ale nehlásí. A já dám nyní slovo komisi. Máme zde pana Demose z Patarise, Head of Unit. Děkuji, pane předsedo. Komise už toho nemá mnoho co dodat k těm těmto otázkám. Komise skutečně velice oceňuje práci zpravodajů, stínových zpravodajů a sekretariátu INTA a jsme připraveni, tedy eh, jsme rádi, že to nyní již může být uzavřeno bez trialogů a všechny naše instituce se mohou posunout kupředu a co nejrychleji uvést eh, dohodu v platnost. Souhlasíme s návrhy, které předkládají zpravodajové, jak pokud jde o Moldavsko, tak pokud jde o Gruzii. Pokud jde o ten návrh, který předložil výbor pro zemědělství k bodu odůvodnění číslo 8 u Gruzie, komise souhlasí se zpravodajem, že je to poměrně nadbytečný pozměňovací návrh, vzhledem k tomu, že ten mechanismus eh, se týká pouze produktů, které jsou obsaženy v příslušné příloze dohody. Takže komise také nespatřuje žádný, žádnou přidanou hodnotu v tom, že by se to tam zmiňovalo explicitně. Děkuji a nyní zpět k panu Šolcovi, panu zpravodaji. Děkuji kolegům za poznámky. Myslím si, že zde máme stejný přístup. Stručná odpověď k tomu, co říká pan Winkel a k tomu politickému rámci té politické situaci v Moldavsku. Já souhlasím, že je to vše složité, ale je zde také otázka, alespoň tak to, to chápu po těch diskusích, které jsem vedl. Já jsem například eh, diskutoval také s německým velvyslancem během poměrně dlouhého jednání a německá velvyslankyně mi vysvětlila určité podrobnosti týkající se té politické a hospodářské situace v Moldavsku. A že tedy Evropská unie, jakožto e, silný partner, který e, zastává právní řešení problému, že tedy tento pohled na Evropskou unii je rovněž v Moldavsku ohrožen. A my se musíme podívat, jak na to zareagovat, protože pokud my eh, ztratíme u moldavské společnosti ksi tvář, tak to nikomu nepřispěje. A ztratili bychom tím vlastně i eh, partnera. A především mladá generace se domnívá, že bychom i politicky měli toto vnímání ovlivnit Není to žádný ten eh, klasický eh, střed pravice a levice v té zemi. Ale to politické chování eh, je velice špatné i v té vládnoucí třídě. Pokud se jim někdo nelíbí, tak s ním prostě zacházejí špatně. A já si myslím, že uzavření té e, dohody je i v zájmu toho, aby se pozitivně rozvíjely ekonomické vztahy mezi Evropskou unii a Moldavskem, tak aby to zároveň nějak příliš neohrožovalo e, ruské zájmy, nicméně aby to bylo v zájmu rozvoje Moldavska. Děkuji. Dále pan Landsbergis. Vše zde již zaznělo. Takže já pouze využiji své příležitosti, abych poděkovala stínovým zpravodajům, eh, eh, pracovníkům INTA sekretariátu za pomoc při přípravě. Děkuji mnohokrát. Nyní tedy budeme hlasovat. Až na to přijde čas. A ta plenárce se bude, myslím, o tom hlasovat v lednu. Tímto můžeme uzavřít body programu 5 a 6. A nyní si dáme přestávku. Musím ohlásit přestávku, protože hlasování je naplánováno až na 3 čtvrtě na 11, na 10.45. Takže prosím, buďte tu přesně ve 3 čtvrtě na 11. Okay. Dear colleagues, it's uh, 45 and we will go on. First with point. Začneme tedy bodem 7. Než budeme hlasovat o této zprávě, hmm Podíváme se, zda, svědčíme se, zda všichni mají um, hlasovací kartu. Končím hlasování, hlasovalo 24, všechno v pořádku. Um, to je bod 7. Um, ehm, Moldavsko, pozměňovací návrh 1. Kdo je pro, kdo je proti? Zdrželi, přijato. Pozměňovací návrh 2. Kdo je pro, proti? zdrželi, přijato. E, hlasování o pozměněné zprávě, kdo je pro, proti a pak budeme hlasovat elektronicky. Zavírám hlasování. Končím hlasování. A gratuluji. E, pak přejdeme k další zprávě, bod 8. E, pozměňovací návrh 1. Kdo je pro? um, zdrželi přijato, pak máme pozměňovací návrh 1 z Agri, um, kdo je proti, pozměněná zpráva, kdo je proti, a nyní elektronicky o legislativní rezoluci. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Um, 29 pro. Gratuluji. Pak přejdeme k bodu 9. Um, 9 stanovisko k transparentnosti odpovědnosti, odpovědnosti um, integritě evropských institucí. Kompromis jedna, kdo je pro, kdo je proti, eh, zdrželi přijato. Pak přejdeme k eh, kompromisu dvě, kdo je pro, proti, zdrželi přijato eh, pozměňovací návrh 12 v dvě části. První část, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi, přijato. Ověříme první část. Končím hlasování. Um, První část, kdo je pro? Zdrželi zamítnuto. Pak je pozměňovací návrh 12, kdo je pro? Zdrželi zamítnuto. Přejdeme ke kompromisu 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi přijato. Pak přejdeme k kompromisu čtyři. kdo je pro, proti, zdrželi přijato. Kompromis pět. pardon, pozměňovací návrh 22, kdo je pro, kdo je proti, zamítnuto. Kompromis 5, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. Pak jako doplnění k pozměňovacímu návrhu 30, kdo, kdo, kdo je pro, kdo je proti, zdrželi, přijato. Potom přejdeme ke kompromisu 6, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel? Přijato. Dále pozměňovací návrh 45. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Zamítnuto. Přejdeme ke kompromisu 7. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Potom přejdeme k, komprom, k pozměňovacímu návrhu, pardon, kompromisu 8. Kdo je pro? Proti? Želi přijato. Potom eh, pozměňovací návrh 53, dvě části. První část, kdo je pro? Proti? Zdrželi přijato. Druhá část, kdo je pro? proti, zdrželi. Ověříme. Druhá část návrhu 53. Otevírám hlasování. Končím hlasování. Není přijato. Pak přejdeme k pozměňovacímu návrhu 54. Kdo je pro? Kdo je proti? zdrželi. To je, myslím, přijato, to ověříme. Pozměňovací návrh 54, otevírám hlasování. Končím hlasování. Přijato. Pak budeme hlasovat elektronicky o pozměněné rezoluci. Otevírám hlasování. Končím hlasování. E, přijato. Pak přejdeme k bodu 10. Um, ehm, to je strategie Azii, kompromis uh, střední, Azii, tedy kompromis 1, kdo je pro, proti, zdrželi přijato, kompromis dvě, kdo je pro, proti, zdrželi přijato, kompromis šest, kdo je pro, pozměňovací návrh šest, kdo je pro, proti, zdrželi zamítnuto. Pozměňovací návrh 8, kdo je pro, proti, zdrželi přijato, kompromis 3, kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Kompromis. čtyři. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Kompromis. pět. Kdo je pro? Proti? Zdrželi? Přijato. Um, návrh 19. Kdo je pro? Proti? zdrželi, přijato. Kompromis 6, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. Kompromis 7, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh 26, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. Návrh 27, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. 28, kdo je pro, proti, zdrželi, přijato. A nyní přejdeme k návrhu 31, kdo je pro, proti, zdrželi, Um, přejdeme tedy k takto hlasování o takto pozměněné zprávy elektronicky. Otevírám hlasování, končím hlasování. Ehm, přijato eh, čtyřmi hlasy, gratuluji panu Borelimu. A tím přejdeme k poslednímu mm, hlasování to je bod 11, to je také změna k Kosovu. Tady nejsou žádné pozměňovací návrhy a pan Scheinfeld říká, že bychom měli souhlasit, takže budeme postup hlasovat elektronicky. Otevírám hlasování. Končím hlasování. ještě jednou eh, otevírám hlasování. Hlasovali všichni, takže končím hlasování 32 hlasy. Gratuluji panu Seidfeldovi. Děkujeme za hlasování. Přejdeme k bodu 12. to bude zahájení možné dohodě volném obchodu s Austrálií a Novým Zélandem. Vážení kolegové, když opouštíte místnost, tak prosím klidně. Bod 12. Možná dohoda s Austrálií, Novým Zélandem. Jak víte, máme um, docela z, poměrně zajímavé téma a kolega Kaspáry přepravil zprávu na toto téma, že mu dám slovo. Děkuji, pane předsedo, vážení kolegové. My jsme hlasovali o mm, ústním dotazu na komisi. Já jsem předložil návrh rezoluce a jsem velice vděčný kolegům, kteří již předem eh, podali svoje podněty a přál bych si, abychom využili ten čas do Vánoc a ještě zvážili, jaká doplnění pak kolegové z různých frakcí eh, mohou tedy eh, ještě společně tu rezoluci prostě ještě děku, jednou děkuji kolegům, kteří se mm, na tom podíleli a jsem připraven povědět na mm, možné komentáře, reakce je nyní za frakci jako první Karolina. Děkuji. Vážení kolegové, já chci panu zpravodaji poděkovat za jeho práci k té rezoluci. Před nedávnem jsme se již eh, dohodli na diskuzi v plénu o eh, zahájení jednání o volném obchodu s Austrálií a Novým Zelenem v roce 2016. Návrh rezoluce otevírá některé důležité oblasti, především požadavek po hodnocení dopadu, které by ukázalo zda a jaké výhody by dohada s Austrálie Novým Zélandem měla pro občany jako je ochrana duševního vlastnictví a ochrana zeměpisného původu. Odstavec 8 co se týká zemědělské oblasti a ochranných opatření. To je třeba přivítat, protože eh, se jedná jednu z nejcitlivějších oblastí vůbec. Mm, je šest, tam se jmenují různé sektory, kde se jedná a tady se e, řeší výhrady e, v různých sektorích. Room. My dáme pozměňovací návrh, který se týká ochranu veřejných, slu- ochrany veřejných služeb, bod 7. S ohledem na práci no, sociálních standardů máme již dobré základy, ale i zde podáme pozměňovací návrh, který um, uh, chce vytvořit fórum uh, občanskou společnost uh, dodržování lidských práv, pracovních eh, sociálních standardů. K odstavci 11 mám pozměňovací návrh, aby jednání byla transparentní se začleněním občanské společnosti. Obecně jsem ale spokojena první, s prvním návrhem a jsem ráda, že nakonec si najdeme dobrý kompromis. Děkuji vám. Děkuji, Emma. Well, thank you to the for the work that he's been... Děkuji panu zpravodaji za práci na tomto tématu. Myslím si, že dohoda o volném obchodu bude jistě velice úspěšná, jak pokud jde o to jednání samotné, tak pokud jde o obsah. Myslím si, že musíme posílit vztahy obou zemí a musíme to udělat rychle, protože nemůžeme ignorovat eh, tu skutečnost, že musíme expandovat eh, i do těchto eh, zemí. to usnesení eh, obsahuje celou řadu společných eh, cílů, týká se například malých a středních podniků, e-commerce a samozřejmě se v této souvislosti musíme zabývat také zeměpisnými označeními. Také transparentností. Transparentnost musí být eh, u všech budoucích jednání a také je třeba zajistit, aby komise dala dostatek prostředků na to, aby těch cílů bylo skutečně dosaženo. Vyhlídky jsou dobré a myslím si, doufám, že s oběma zeměmi budeme moci uzavřít jednání co nejdříve. Pan Takula? Děkuji. Děkuji, já chci poděkovat panu Kasparimu za práci na návrhu usnesení. Ano. E my jsme měli slyšení o obchodních stacích s Austrálií a Novým Zélandem. To, je, to jsou ty z členů, kteří nemají preferenční trh, přístup na náš trh a já se ptám, hm, proč tedy jsme nezačali se spoluprací dříve. Na, přece tady je to v našem společném zájmu začít vyjednávat a já doufám, že tato dohoda bude efektivně uzavřena. Zemědělství to bude samozřejmě velké téma a musíme zajistit, že eh, ta zemědělská kapitola bude dobře vyvážena a že to bude uspokojivé pro obě strany. A to nejenom, aby Austrálie a Nový Zéland z toho měli výhodu, ale i my, abychom měli efektivní přístup na trhy. Pane Kaspare, chci vám poděkovat za tento návrh a doufám, že budeme pokračovat ve stejně efektivní spolupráci. Děkuji. Pan Scholz. Chcete něco říct? Ne? Takže žádný další stínový. DG Trade má nyní slovo. Paní Diana Akonia. Diana bohužel to nestihla včas, tak já budu hovořit tady já za DG Trade. Bereme na vědomí návrh usnesení a těšíme se na pozměňovací návrhy různých skupin. Výborně. A zpátky zpravodaj. Daniel, děkuji. Děkuji za to, jaké. za příspěvek Evropské komise, dlouhý příspěvek, doufám, že to bude příště lepší. A děkuji všem kolegům za připomínky a nyní určitě budeme mít čas předkládat pozměňovací návrhy. Komise zmínila Austrálii a Nový Zéland ve své obchodní strategii, takže by bylo užitečné, kdyby i Evropský parlament mohl na to brzy zareagovat a tudíž děkuji všem za příspěvky a těším se na dobře vyvážený návrh. Děkuji, Danieli. Termín pro pozměňovací návrhy je 11. ledna. 11. ledna, takže máte hodně času během Vánoc, abyste se mohli zamyslet. 11. ledna v 6 hodin a budeme hlasovat 25. Eh, eh, mm, ledna o tomto usnesení. Bod číslo 13. Jaký je stav trialogů? Dnes začíná nový trialog s Marikou Šáke. Týká se to předmětů používaných pro mučení. Hned tedy té, co eh, skončí náš výbor, tak začne dialog, bod 14 monitorovací skupiny. Máme princip, že monitorovací skupiny velice úzce spolupracují s výbory a od poslední schůze se jich sešlo hodně, poslední byla azijská, a takže nám teď řeknou. Pane předsedo prvního 12. azijská monitorovací skupina se sešla poprvé. Já zde hovořím za Davida Martina, našeho stále zpravodaje, protože zde není. Azijská monitorovací skupina Filipíny, Indonésie, Myanmar, Brunei, Kambodže, Malajzie, Vietnam, Tajsko, Malajzie mají vlastní monitorovací skupiny. K prvnímu 12. azijská monitorovací skupina se sešla, aby diskutovala o e, Filipínách a Barmě, Myanmaru. Pokud jde o Filipíny, tam jsme diskutovali se zástupci DG Obchod, a diskutovali jsme o tom, že údajně Evropská unie mm, začne vyjednávat o dohodě volného obchodu. A především jsme diskutovali o tom, jak by to mělo být ambiciozní, samozřejmě. Zde mm, sice existují vztahy, ale je zde velký e, potenciál pro větší výměnu zboží i služeb. E, proto nás bude zajímat, aby komise nám i řekla, co potenciálně může Evropa z toho získat. Měli bychom diskutovat o i důležitosti azijské regionální integrace. Dohoda s Filipíny by měla potom mít, být schopná být za, zakomponována do té budoucí smlouvy o volném obchodu s širším, v širším kontextu. Evropská unie eh, Mm, pracuje především na té udržitelné kapitole v eh, dohodě o investicích a já si myslím, že je třeba, aby takovéto environmentální kapitoly byly diskutovány a i komise má zveřejnit co nejdříve dohodu o eh, mm, eh, studii o dopadu. A komise navízí barmě, že ten do té dohody bude zakomponován investiční systém. Monitorovací skupina se sejde, jakmile e, bude nadejde nějaký e, výsledek, nějaký vývoj. Děkuji, chce se někdo vyjádřit? Ne, takže dobře, takže přejdeme teď k Ukrajině, pan Landsbergis. Ne, omlouvám se. Děkuji. Já mám otázku, která se týká mandátu pro vyjednávání. Víme, že Filipíny, že tam dojde k znovu otevření obchodních jednání. Diskutovali jste o otázce, jak eh, eh, eh, zajistíme, aby ten mandát byl transparentní, aby parlament věděl, jaký byl původní mandát a jak jak to vypadá při vyjednávání s mandátem. Jak jsem řekla, já jsem si vzala slovo za zpravodaje Davida Martina, který bohužel tady s námi není. Já mm, e, mm, tady jsem nebyla v té pracovní skupině, takže já e, nemohu odpovědět, já jsem tady jenom zastoupila v tom briefingu. Ano, to je zcela patřičná poznámka, protože zde základem je azijský mandát. A otázka je, zda došlo k jeho změně nebo ne. A za druhé, rada bude muset ho zveřejnit. A nyní Ukrajina, pan Landsbergis. Ano, my, mm, naše monitorovací skupina se sešla minulý týden, to bylo velice dobře načasováno zrovna po pátém kole ministerských jednání a trilaterální jednání s Ruskem a Ukrajinem, Ukrajinou. Především tam Rusku jde o, to, o dopad opatření na ruskou ekonomiku a o případných odvetných opatření Ruska, které, jak vypadá, jsou nevyhnatelné. Celkem proběhlo 19 jednání technických i ministerských bez nějakého velkého výsledku. Eh, deset evropských expertů eh, z evropské strany. Je to unikátní situace, kdy vlastně vědáváme se třetí zemí o potenciálních dopadech bilaterálních vztahů a eh, v podstatě hovoříme o hypotetických problémech, nepodstatněných často. A tam jde především o technické bariéry, potom sanitární, fitosanitární záležitosti a celní spolupráce. Ale Rusko chce další oblasti, jako ochrana investic a energetika, což jsou bilaterální témata ze své povahy a e, neřeší se tedy v těch, v těch e, tři, tripartitních jednáních. Doufáme, že 1. prosince, že se, my jsme doufali, že se všechno vyřeší, ale Rusko předložila Eh, předložilo mm, na poslední chvíli pozdělací návrhy, mm, některé neortodoxní, to znamená, eh, týká se to tedy obchodních restrikcí. A mm, takže eh, Ukrajina by měla zavést stejné restrikce na dovoz zemědělských komodit vůči Rusku, jako to, co zavedlo Rusko po připojení Krymu. A samozřejmě potom E, je pravda, že Ukrajina nesplňuje standardy, pokud je o energetiku, což brání veškerým investicím, e, investicím do energetiky na Ukrajině. Na Ukrajině, takže také chci připomenout, že my mm, k prvnímu lednu začneme e, provizorně aplikovat ujednání s Ukrajinou. Děkuji, takže ten výsledek je nejasný. Tady není vůbec jasné, jak ta situace se vyvine a jak to bude vypadat s těmi trilaterálními jednáními. Helmute. Děkuji. Já souhlasím s tím, že to je velice komplikovaná věc, kterou musíme řešit a kladu si otázku, zdali, protože vy zde zmiňujete i otázku energetiky, zdali jste měli možnost i o tom diskutovat. Já jsem nebyl, já jsem se nemohl zúčastnit. Otázka Eh, ukrajinských jaderných elektráren, protože se hovoří o energetickém balíčku, o kterém se má jednat s Ukrajinou a eh, Ukrajina nese mezinárodní odpovědnost informovat sousední a jiné země o eh, otázkách tedy mm, výrobě jaderné energie, modernizace a Eh, o svých tedy postupech a Ukrajina jednostranně tedy v podstatě si dělá tu výrobu po svém, bez toho aniž by respektovala mezinárodní závazky vyplývající ze smluv, jejich signatářem. Asi to je možná odlišné téma než to, co se jedná s Ruskem, ale je to propojeno. Měli jste možnost také hovořit o detailech tohoto, protože já jsem Někdo se mě ptal, jak my v parlamentu řešíme tuto tématiku, tedy otázka těch mezinárodních dohod. Ano, o tom se nejednalo, jenom bylo zmíněno, že energetika není součástí trilaterálních jednání a i když Rusko na tom trvá, takže z našeho pohledu je to pořád bilaterální záležitost mezi EU a Ukrajinou. dobře. Magreb. Paní Sarnes tu není. Někdo je nahradí tady? Ne, dobře, takže Pantakula, Rusko. Děkuji, pane předsedo. Kolegové, já bych stručně se chtěl vyjádřit k monitorovací skupině, která se sešla v pondělí naše diskuze se hlavně zaměřila na dopadu ruského zákazu eh, dovozu evropských zemědělských komodit. Jak víme, v srpnu 2014 Rusko přijalo zákaz dovozu eh, potravinářských a zemědělských výrobků z EU pro nás. Ten zákaz bude platit alespoň do srpna 2016. Především má dopad na Polsko a Finsko, na sousední země, Hlavní problém bylo nalézt nové, nová odbytiště pro výrobky, která jsme předtím vyváželi do Ruska. Hlavní problém je, že ty výrobky, které jsme vyváželi do Ruska, tak to byly zpracované výrobky s vysokou ziskovostí, s vysokou marží, ale nyní se otevřely Eh, nové trhy pro eh, eh, výrobky s nízkým, nízkou ziskovou marží. Dokonce i Polsko muselo ještě snížit ceny. A, hm, takže ten obrat potom, který realizuje na trhu, je daleko nižší než ten, který realizovalo na ruském trhu. Pro Finsko a pobalské státy je to těžké nalézt nová odbytiště ale eh, eh, Evropská unie se zavázala, že vyčlení podporu 500 milionů euro na podporu producentů, zemědělců eh, a 20 milionů půjde právě na, do všech členských států, aby řešili tento problém. Od vstupu Ruska do VTO, tak Rusko Eh, několikrát již porušilo své závazky VTO a první restrikce již zašly v roce 2012 a 2013, nezávisle na ukrajinském konfliktu. A jako člen VTO Rusko uh. Eh, porušila závazky, ale doufáme, že ve světle eh, eh, zasedání v Nairobi Rusko nebude klást překážky DDA. Nedávný zákaz zemědělských a potravinářských výrobků z Turecka, to je další věc, ten vejde v účinnost k 1. lednu. A my předpokládáme, že teda teď, teď Turecko v podstatě se dostalo do stejné situace jako my v roce 2014, to znamená, bude hledat nová odbytiště. Ta, e, nakonec ty třeba skončí v EU. Já doufám, že komise tady bude situaci pečlivě monitorovat. Tato neblahá situace s Ruskem znamená, že Hmm. E, e, e, pro nás znamená, že bychom neměli být závislí na jednom velkém partnerovi, obchodním partnerovi, ale diversifikovat, protože to je zranitelná pozice. Doufám, že do budoucna bude moudřejší a nové dohody o volném obchodu otevřou nová odbytiště evropským výrobkům. Takže to jsou moje stručné poznámky k monitorovací skupině. Thanks a lot. Děkuji mnohokrát. Máte něco ke Kolumbii a Peru, kolego? Děkuji, pane předsedo. My jsme se setkali v monitorovací skupině a problém je, že nebylo příliš jasné, zda parlamenty Kolumbie a Peru schválí dohodu s Ekvádorem. To je asi to nejdůležitější téma. Jde to pomaleji, než jsme předpokládali a je zde určité riziko, že se to do konce roku 2016 nestihne, tak jak jsme původně předpokládali. V každém případě mm, myslím si, že Ekvador asi nemá lepší podmínky než ty, které mají v současnosti Peru a Kolumbie, že tam ty podmínky jsou eh, stejné a nerespektují se, nerespektuje se tedy eh, ta roadmap stanovená. Z Peru je zde také určitý eh, problém s vývozem banánů, tam to již po, eh, jaksi, eh, třetí rok za sebou překročilo stanovený limit a eh, Kolumbie ta zase nedosahuje toho limitu, takže ta celková vyváženost vývozu do Evropy, ta zase není tak problematická, nicméně je třeba na to dbát, protože pokud Ekvádor bude vyvážet více banánů, tak eh, to zase může vzbudit nějaké reakce v Peru. Pokud jde o tu roadmap, tak my příliš nemáme moc prostředků na to, abychom kontrolovali, zda se to dodržuje či nikoli, protože komise o tom moc zájem nemá. My v parlamentu zase nemáme prostředky, abychom to mohli monitorovat nevím, eh, jakým způsobem to tedy dělat, ale prostě máme zde určitý problém s tím, abychom eh, zjistili, zda podmínky v roadmap jsou plněny či nikoli. Děkuji. Ano, já bych k tomu, eh, já bych chtěla podpořit to, co říkal kolega pan Fisas. Já si myslím, že skutečně je naprosto zásadní, aby Ekvádor k dohodě přistoupil tedy k té dohodě, kterou Evropská unie má s Peru a s Kolumbií, ale myslíme si také, a vždy jsme to v naší skupině zastávali, že ta roadmap musí být ze strany Ekvádoru eh, připravena a že tam musí být stejné podmínky. My samozřejmě uznáváme, že situace v Ekvádoru je odlišná a ty přebytky tam jsou poměrně zásadní ale my prostě musíme bránit určitou obchodní politiku a ve všech těch nových smlouvách se snažíme o rovnováhu mezi udržitelným rozvojem a obchodními otázkami. Tyto dva aspekty musí jít ruku v ruce a my doufáme, že se tento problém podaří vyřešit a že i Peru a Kolumbie dostanou zelenou. Protože já si myslím, že ty obchodní vztahy, které tedy zároveň souvisí s těmi společenskými a s dodržováním lidských práv, musíme podporovat. Děkuji mnohokrát. Pokud jde o tu roadmap a situaci s přistoupením Ekvádoru, tam si myslím, že to musíme pečlivě sledovat tak abychom byli informovaní a možná udělat také nějaké kroky směrem ke komisi. Děkuji. Dann kommen wir zu Punkt 15. Toto byla teda čtyři činnost monitorovacích skupin, nyní bod 15 různé. Dass äh, wir ja heute nicht abgestimmt haben über TISA, äh, wie wir ursprünglich... Hmm. Hmm tu, eh, nebudeme, nebudeme projednávat eh, týsa, jak jsme předpokládali, ale doženeme to ve Štrasburku v pondělí, kdy proběhne eh, set schůze, o, pro, kde se bude hlasovat o TISA. Kromě toho nemám nic dalšího, bodě různé, a potom máme tedy bod 16, máme mimořádné zasedání ve Štrasburku, pravidelná schůze, ale bude 25. ledna v 15 hodin zde v Bruselu. Přeji vám všem, pokud se neuvidíme, krásné veselé Vánoce a šťastný nový rok 2016. Děkuji vám.